obavy. Nenecháváme eh, tady eh, nic eh, stranou. Už jsme to udělali na 100 změn u zjednodušení. Spousta z nich v souvislosti s greeningem, v souvislosti s, praktickou, s praktickým prováděním plateb. Udělali jsme také hodně změn v nařízení o společném trhu. Potom také to, že eh, příjemci dostávají méně peněz, tak to je eh, také často proto, eh, že spousta z nich má méně než 5 hektarů. Je to platba podle plochy. A potom nařízení Omnibus, na kterém se se všichni podíleli, tam jsem udělal několik změn pro mladé zemědělce, ale bohužel pouze 0,8 procent celého eh, eh, rozpočtu na AZP eh, je vyhrazeno ve členských státech na pomoc malým zemědělcům. S Evropskou investiční bankou jsme také pracovali na nových finančních produktech v této oblasti a, a viděli jsme, že se začíná rozjíždět a doufáme, že bude možné na to poukázat ještě před Eh, eh, evropskými volbami. Eh, také jsme zracionalizovali řadu těch programů, které máme díky Omnibusu. Problém s platebními agenturami je, že oni často říkají, že mm, se nevykazují správná čísla, ale špatná čísla ale ty chladby, ty, ta chybovost hlášená platebními agenturami je výsledkem skutečných kontrol. To je na základě chyb, které oni najdou Možná, že kvůli nedostatkům kontroly je nenajdou všechny a proto je nemůžou vykázat. Takže my musíme neustále zachovat ten tlak na platební agentury a řídící orgány tak, abychom nalezli opravdu všechny ty chyby abychom a, eh, a, eh, mohli řešit tu situaci, kterou jste nastínila. DG Agri dělá úpravy. Ty úpravy mají kvantifikovat a, eh, neodhalené chyby a, agenturami kvůli systémovým a, chybům a a Mm, potom eh, z toho má vzniknout nějaký akční plán na řešení těchto eh, chyb nebo eh, nedostatků. Teď se také tedy kontrolují kontrolní statistiky hlášené platebními agenturami a to je velice důležitý nezávislý stroj informací. My si samozřejmě myslíme, že ta chybovost, jak jsme dnes ji předložili, ukazuje, že ten systém funguje dobře. Účetní dvůr potvrzuje to, co eh, říká eh, komise o nízké chybovosti. Ale paní eh, Senden bych řekl, že souhlasím, že je třeba přesunout se k výkonnosti a výsledkům a od naprostého dodržování pravidel. Samozřejmě musíme eh, toto eh, kontrolovat taky, ale musíme eh, hlavně sledovat dodržení cílů. A musíme mít takový systém, který zajistí, aby se tyto cíle naplnily. Děláme to už v životním prostředí se stávající legislativou a můžeme se z ní poučit, jak to uplatnit také v zemědělství. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem vás zpravodajka EPP, takže se zařadím dopředu a chtěla jsem položit čtyři otázky. Ta jedna se týká eh, chybovosti, eh, která u přímých plateb díky Invekosu už eh, není problém. Potom jsem se chtěl zeptat na stav digitalizace dalších programů, samozřejmě venkov a tržní opatření. Myslím si, že tam by to mohlo být výrazně lepší, kdybychom měli silnou digitalizaci. Jaké projekty tam máte, na čem pracujete? A potom druhá otázka se týká eh, seznamu eh, těch 20 největších eh, placů. Já bych ty částky jdou od 40 do 12 milionů, ale všech 20 instancí je státních. jedno jedna ne. O obě dvě, eh, oba dva cukrovary na Re- Reunionu jsou tam. Já nevím, jestli jsou soukromé nebo státní, to nebylo nějak možné dohledat, ale nějak jsou to všechno ostatní státní podniky. Co tam děláme? To si myslím, že je třeba eh, vysvětlit. A potom eh, samozřejmě ten řecký státní podnik, to je firma, kterou vlastní stát a digitalizuje Jmenuje se Information Society SA. Já mám akorát informace, která eh, jsem našla na jejich webových stránek. A naposledy ji aktualizovali eh, z roku v 6. 7. Eh, srpna 2017. Existuje ještě ta firma? Já jsem byla překvapená, že firma, e, která má dělat digitalizaci, která je tak e, financovaná z zemědělského rozpočtu, prostě má takovéhle stránky. Takže chtěl jsem se zeptat, jestli tohle vůbec někdy kontrolujete. Moja to moje další otázka se týká od e, těch ověřujících orgánů. Eh, v eh, výroční zprávě pana ředitele Plevarda, kterého jsem tady přehlédla, a ty ověřující eh, certifikační orgány často tedy překontrolovávají tu deklaraci platebních agentur. 69 plus 10, 69 nekvalifikovaných, 10 kvalifikovaných. Teď účetní dvůr říká, že polovina certifikačních orgánů vykazuje chyby. A sice do takové míry, že polovina z nich je dokonce e, nespolehlivých. Řekněte mi k tomu něco. Co s tím děláte? Já jsem ty výsledky viděla, ale myslím si, že chceme, protože tyhle ty e, orgány jsou tak velice důležité e, v tom kontrolním systému EU. A potom poslední věc. Vy sice říkáte, že nevíte, jakou roli hraje velikost podniku pro eh, eh, vývoz, ale pravděpodobně jsou to velké podniky, které vyvážejí. Neměli bychom tedy eh, zjišťovat vztah mezi velikostí podniku a exportu, protože potom je tady určitá souvislost mezi tím, že dostáváte toho hodně od Evropské unie a pak exportujete. Já prostě nechce, abych, abychom platili, abychom uh, umožnili uh, export do Afriky. A je jasné, že také uh, exportujeme uh, do Afriky a do jiných, do třetích zemí, uh, že těm firmám se daří v Evropě tolik, že to můžou dělat. Čili eh, do eh, jaké míry eh, chráníme ten africký trh, aby, je nezlikvidoval, aby ho nezlikvidoval s tedy evropský trh. Tak teď Martina Dlabajová. Ehm, Pane komisaři, já chci poděkovat komisi za odpovědi na naše otázky a mm, z těch odpovědí vidím, že komise teď také se Eh, z toho dost ponaučuje. Eh, já vám za to děkuji, ale vy jste neodpověděli na některé moje otázky, takže bych potřebovala určitá vysvětlení. Mám tři, něco tady již zasnělo, takže asi něco budu opakovat. Mm, ale měl byste vědět, že my všichni tady v podstatě eh, máme stejný problém, pokud jde o ty výhrady tak víte, my jsme to vzali velice vážně. Nejenom je třeba pochopit, kde jsou nedostatky a jak by se měly řešit, ale rovněž jak je to s těmi platebními agenturami v členských státech, jak ty řeší situaci. Jak řekla již Ayla Sender, i vy jste to zmínil, pane komisaři. Jak vidíte situaci eh, platební agentury, přijímají včas ta navrhovaná korektivní opatření, anebo ne, nebo s tím mají problém? Platební agentury se vyměňují zkušenosti, mezi sebou, aby tak zabránili nedostatkům a jak my jako mm, mm, parlament, náš výbor, můžeme pomoci komisi, aby tyto nedostatky se identifikovaly, řešily a mm, aby se jim zabránilo potom do budoucna. Co s tím udělat? A druhá otázka. Když vidím odpovědi z DG Agri, mám dojem, že některé ty chyby jsou kvůli špatným, špatným záznamům v identifikačním systému parcel. Ale tento systém LPS by měl hrát významnější roli. Ten by právě měl bránit jako prevence těmto chybám. A já se ptám tedy, jak ten LED Parcel Identification System, jak ten systém identifikace parcel je spolehlivý v členských státech a jak ho používat, aby se zabránilo těmto chybám. A mm, ještě mm, jeden eh, problém, to zmínila paní předsedkyně. Pokud jde o ty certifikační orgány, komise mm, dospěla k závěru že čtyři z patnácti certifikačních eh, orgánů, které jste zrevidovali, zkontrolovali, byly spolehlivé. Já se ptám, jaké konkrétní zlepšení od nich budete chtít, jak na ně apelujete, aby zlepšili svoji činnost a jak to potom kontrolujete. Máte na to nějaký časový plán, nějaký konkrétní akční plán? A vidíte, zde nějaké kvalitativní rozdíly mezi soukromými a veřejnoprávními certifikačními orgány? Děkuji, pane komisaři. Kolega Stas. Kolega Stas. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat eh, eh, účetnímu dvoru eh, za zprávu a za jeho práci. Myslím si, že to, co nám předkládáte, je velice dobrý základ pro naši debatu o absolutoriu. Děkuji panu komisaři a jeho službám za písemné odpovědi. Já jsem se z toho hodně poučil, takže za to děkuji. Já mám ke dvěma tématům následující otázky. Za prvé situace v Bulharsku. Víme, že tam byla nalezena, zavražděná novina novinářka bez e, ohledu na okolnosti té vraždy a toho, co se tam e, stalo. Tedy víme, že tato novinářka byla v kontaktu se dvěma investigativními novináři e, mediálního podniku Bivol, který, kteří zkoumali podvody se evropskými prostředky. Proč jsou tedy dotace z zemědělského podvodu vypláceny tam, kam jsou vypláceny. Tyto dva novináři byli minulý týden v Bruselu a, a Eh, předložili nějaké informace OLAFu, ale bez ohledu na to, eh, jak vy jako komisar pro zemědělství eh, vzhledem k tomu, co se děje, vzhledem k tomu, že OLAF v devíti případech z deseti začne dělat šetření, jak vy jste Eh, pověřil eh, své služby, aby se k tomu stavěli. Eh, už se začali tohle nějak šetřit. Více, víte, víte, co bylo, co bylo obsahem těch oznámení a jaké tady další kroky chcete přijmout. A druhá otázka se týká stavu v České republice. Tam se Eh, tam jsou eh, oznámení eh, ohledně důležitého konfliktu mezi firmou Agrofer, která je velice aktivní v zemědělství a dostává řadu dotací českým premiérem Babišem. Před několika týdny jsme se tady na to ptali komisaře Ettingera, mm, já a paní Gressle a mm, pan Ettinger nám tehdy přislíbil, že jeho služby a také služby mimo jiné eh, eh, DG Agri eh, toto budou zkoumat blíže. Čili já se chci zeptat, jestli vaše služby opravdu zahájily nějak přeskum střetu zájmu mm, českého premiéra Babiše a touto eh, firmou, kterou on drží a jak se toto eh, vyjí, eh, A pokud se zahájili nějaké šetření, můžete nám říct, jak české úřady spolupracují na tomto šetření. Minulý týden v neděli v proběhla debata v české televizi v jedné, v jedné české televizi, kde členové eh, tamní pirátské strany skonstatovali, eh, eh, že české orgány zadržují informaci a nespolupracují na tom šetření. Můžete tohle potvrdit? Zdá se také, že pokud jde o tu vazbu, to spojení mezi premiérem Babišem a mm, Agrofertem, firmou Agrofert, pokud e, jde o její přeskoumání, tak by bylo třeba e, mít dokumenty e, o firmách AB Trust 1 a AB Trust 2 těch svěřenských fondů, ve kterých ta firma je uložena. Máte je k dispozici a nebo snažíte se je získat? Dále můžete nám říci, kolik dostává firma Agrofert za, nebo kolik dostala za rok 2017 a máte přehled o tom, kolik tento podnik dostal během tohoto rozpočtového roku 2018 a závěrem v současné době jsou obvinění a je tady obíhá taková zpráva, že tady není jenom Eh, v střed zájmu na eh, úrovni českého premiéra, ale také na úrovni eh, českého ministra zemědělství pana Tomana. A údajně, a tady říkám údajně, říkám údajně, to, to je zatím jenom zpráva, je zatím jenom zpráva, která obíhá, která obíhá Eh, eh, blízcí rodinný příbuzní, eh, blízcí rodinný příbuzní pana a pana a vlastní zemědělské podniky, které zemědělské podniky, které tak, také dostávají podstatné, také dostávají podstatné. Tohle jsou poměrně podrobné otázky, na ně podrobné otázky, na které asi, které asi nebudete schopen odpovědět, nebudete schopen odpovědět, ale vědět, ale cně vlastně tak budu jistě rád, budu jistě rád, nebo rámcově, nebo rámcově a pokud odpovíte a pokud odpovíte, k jistě se budeme moci v absolutu, jistě se budeme moci v absolutory posunout, posunout dál a budeme ty nejasnosti dál a budeme ty nejasnosti moci, moci thank Uh, thank you very much. Thank you very much. Uh, by, by, uh, uh, že Eh, tady nejsou, eh, tady nejsou, eh, jsou, že chybovost, že chybovost že jedna v pilíř jedna v pilířské peníze mají svoji přidanou hodnotu, mají svoji přidanou hodnotu, i když je, i když je lze lépe vynakládat, lze lépe vynakládat, jak jsme si to, mm, to je vlastně, vlastně garance, mm, garance mm, kvalitní, kvalitních dodávek potravin, dodávek potravin, ale v podle toho, co jste řekl, řekl pane komisaři, vy jste řekl, pane komisaři, vy jste řekl, že teď, že teď máme politiku, která garantuje, máme politiku, která garantuje šerskou strukturou. To je dobrá zpráva, zpráva. Není to perfa. Není to perfektní, perfektní, já s tím souhlasím, ale já s tím souhlasím, ale tu je dodávky hm, potra, hm, potravin a má dobrou manažerskou potravin a má dobrou manažerskou strukturu, strukturu, proč to chcete celé mě, proč to chcete celé mě, tak Eh, chcete zlepšit, zlepšit manažerskou strukturu, manažerskou strukturu podle nového, podle nového návrhu SZP a já návrhu SZP a já vím, že to je dost rizikové, rizikové já souhlasím. Já souhlasím. My teď, my teď garantujeme dodávky, garantujeme dodávky. Je dobré navrhovat něco nového, něco nového v SZP. Jedna věc, v SZP. Jedna věc, která, která tady podléhá naší, tady podléhá naší eh, eh, eh, Mm, a, a tedy je jaksi příznivější než my, než my, my jsme, kritičtější, my jsme kritičtější, ale, ale výbor agry, mě, výbor agry mě nejdou správným lidem. lidem. A já tady a já tady jsem, slyš, jsem slyšel eh, tu, čel, eh, tu povinné redistribuci distribuci plat, přímých pladeb, plat, přímých pladeb ale, ale já se ptám tady, já se ptám tady, protože mnoho lidí, mnoho lidí říká, že v podstatě tam neříká, že v podstatě tam nebude žádná, bude žádná reálná, žádné reálná, žádné reálná, především zahrnutí mest, mest, platů, platů, které budou za které budou za distribuci, takže a, a a, se domníváme, že, že po, eh, po eh, těch letech, kdy, těch letech, kdy jsme tady slyšeli, že lidé jsme tady slyšeli, že lidé, ne, že farmáři by neměli dostávat peníze, dávat peníze za to, co udělali před, za to, co udělali před dvěma, dvěma desetiletími a teď desetiletími a teď na jednom poli tom, tomu se zvýší platba a ten mu se zvýší platba a ten druhý, druhý ne, protože ne, protože tomu ne, tak, tomu ne, takže jedna z velkých hrozeb, že jedna z velkých hrozeb tady je, tady je, to bude právě kvůli tomu zakalkné, to bude právě kvůli tomu zakalkné, je velká, je velká hrozba, protože v, hrozba, protože v Unii, Unii neexistuje, neexistuje uh, proto, abychom uh, uh, aby, aby mohli, mohli farmáři zachovat, farmáři zachovat. To mě tak zneklidňuje to, když, když říkáte, re, říkáte re, distribu, distribuce, přebuce, přeopsat protože ano, říkáte, že, protože, ano, říkáte, že máme dobré, máme dobré manažerské struktury, máme manažerské struktury, máme potravin, tak proč to chcete, chcete e, všechno, zaho, e, všechno zahodit a hodit a měnit a měnit a, e, a, a, a samozřejmě, samozřejmě asi bude velká výzva, asi bude velká výzva se 27 plánů. tak tady máme tak tady máme eh, role, teď jsou eh, v, ti, eh, v, ti v leví, leví na druhé, straně, na druhé straně a vy u revoluce, a vy u revoluce. Paní zpravodajko. No, creo que, no, creo que está más bien, está más bien. Myslím, že malí zemědělci, zemědělci mají, mají a um, v novém systému se to všechno bude systému se to všechno bude koncentro, koncentrovat a nakonec a nakonec budeme mít, budeme mít, možná ještě nemáme, ještě nemáme, že nebudou dostávat, že nebudou dostávat to, co, to, co trvat, inovovat, modernizovat, inovovat, modernizovat ano, ale, se, ano, ale setkáváme, tkáváme proti tomuto a o tomuto a oslabují, oslabují naši schopnost, naši schopnost tuto politiku. politiku. Já bych chtěla já bych chtěla poděko, poděkovat si, že certifikační, certifikační orgány, orgány eh, v tě, v tě rok ku předu. Musíme, předu, musíme ještě, ještě rozhodnout, rozhodnout s tím, že eh, agentury, eh, agentury které, platí, které platí, nám nedávají přesná, či nám nedávají přesná čísla, čísla aplikační orgány, protože jsme orgány, protože jsme se setkali, se setkali s určitými případy, s určitými případy, kdy Vzbuz, které, které jsou, jsou do jaké míry, míry ty, jejich služby, ty, jejich služby, služby a služby a takže když minister, když ministerstvo zemědělství, zemědělství firmě, která, firmě, která je, je slavná, má všude reklamná, má všude reklamy, tak reklamy, tak je dět, jaký systém, jaký systém dvoj, dvojí kontroly nebo křížové kontroly nebo křížové kondové kon, že certifikační, že certifikační orgán, orgán je nezávislý, je nezávislý, je nějakou statistiku, statistiku ji nedělá a e, e, e, jsou součástí ministerstva. Částí ministerstva. Tak, tak to dobré že eh, dobré, že eh, chci, vědět, chci vědět, jak se dělá tato dvojí, vědět, jak se dělá tato dvojí kontrola, která, kontrola, která pišní na, na vytváření, vytváření pracovních míst, pracovních míst. Tak je, ale o jakých pracovních ale E, o jakých pracovních míst, v nich místech mluvíte, mluvech, mluvíte, mluvíte, víte, nebo o velkých farmách, velkých, velkých farmách, velkých zeměděl, zemědělských podnicích, kdy podnicích, kde jste, kde jste, co v nich míst, o jak míst, o jaké jaký typ práce, pracovní typ práce pracovních místovních míst mě velmi zajímá. Krom, zajímá. Kromě mě legislativy, která se, zam, legislativy, která se zaměřuje měřuje na, uh, na uh, učňov, nebo na, učňovsk, nebo na učňovské, že, uh, uh, eh, roku, eh, roku eh, z 2000 informace, že ekologizace, že ekologizace se nebyla moc k nebyla moc k ničemu, čemu učili. Thank, thank you very much. Thank you very much. V první řadě jsme v první řadě jsme v návrzích návrzích návrzích že chceme modernizovat, chceme modernizovat tu, tuto politiku a do politiku, abychom tam, bychom tam je k tomu, digitalizace, k tomu digitalizace, zace, mimo jiné a mimo jiné a my, my zpravujeme digitální platformy, digitální platformy, digitální poradenskou, digitální poradenskou pahli tohoto cíle a to cíle a, a více, e, více e, DG eh, Agri, eh, Agri eh, na, na, digitaliza, na digitalizaci měřujeme na výzkum, na výzkum, vývoj, vývoj a inovace. A inovace a je, je, je velmi důležité, velmi důležité, aby, aby, aby co nejvíce co nejto agrotechnické, revolu- agrotechnické revoluce, revoluce, ale samozřejmě nejde, ale samozřejmě nejde o, vel- o velký malých farmářů. Ta farmářů, ta by byla, situ- by byla situace, kterou chceme po roce, kterou chceme po roce 2020, ty největší příjem, větší příjemce to se, to se objevilo, objevilo, mohu říci, že zhruba, že zhruba 20, 20 největších příjemců, největších příjemců bylo 20 milionů euro, milionů euro, morostrej, morostrej 30 milionů euro, to jsou 30 milionů euro, to jsou pust, pust, eh, se na to podívat, podra, na to podívat podra, podrobně, podrobně. Eh, ne pora, dále jsou, dále jsou, jsou těmito, těmito producentů, producentů, které, které mají až 7 tisíc, mají až 7 tisíc členů, členů, aktéři, aktéři, například, například v cukrovarnictví, v cukrovarnictví, takže, takže škála příjemců, škála příjemců SZP a SZP. A z těch dva, z těch dvou pomoc do 4%, do 4%, až 4%, až 4% se, procenta se ví, eh, programy pro rozvoj, programy pro rozvoj venkova, venkova na aktivity, na aktivity network, network agentury, a, a vytv, e, e, to dobře znáte. Dobře znáte. E, tak, takže nejsou, že nejsou to, to si, ale, ale, organiz, organizat, ale velké organizat, ale velké organizace, organizace nebo asociace, asociace. A ta, řecká, ta řecká společnost, ta společnost prověříme, abychom mohli poskytnout, abychom mohli poskytnout podrobnější informace, podrobnější informace pokud se pokud na úroveň ověření, zveň ověření, zde, zde my jsme udělali, my jsme udělali velký, po, velký po. přístup od roku 2000, přístup od roku 2015, certifikát, certifikační kační, o, eh, o, o, informace, o, o, informace za, za, nebo potvrzují, nebo potvrzují aktivity, aktivity eh, mohou pracovat, lé, mohou pracovat lépe, lépe a kvalitněji za rok, a kvalitněji za rok 2000, 2000 eh, eh, eh, eh, certifika, certifikační orgány, ční orgány při, při snížení úrovně chybovosti, úrovně chybovosti a, a pět a pět eh, států hodnocení, eh, hodnocení eh, rizika, rizika sníža, snížili, snížili kontrol, takže, takže to je, to je úspora a zbora a z, DJ DG a G a kdy, aby, kdy, aby v podpoře D, podpoře D,

v příslušných členských státech, slušných příslušných členských státech se tomu, vě, se tomu věme, aby bylo jisté, že bylo jisté, že to dělají, že to dělají správně. Ty certifikační správně, ty certifikační orgány, orgány samozřejmě eh, chceme, samozřejmě eh, chceme, abychom, abychom měli přístup, eh, měli přístup přístup jednotné plochy, což velmi jednotné plochy, což velmi pomůže. pomůže. Pokud jde o, pokud jde o export. Farmáři přímo neexportují do, do Afriky, dělá to, Afriky dělá to eh, zemědělský, eh, zemědělský eh, nemůžeme můžeme přímo jít přímo jít na, na, do Afriky. Máme, do Afriky máme, odporují toto, to. Já se já se velmi, velmi zabývám Afrikou, zabývám Afrikou, eh, která se, eh, se, se zaměřila, se zaměřila na to, na to, jak na Afri, jak na Afri opot, opatření a jak naše opatření eh, pomáhají k tomu, aby se v Africe zemědělci živili sami a aby se rozvinul jejich trh. My nemáme Eh, eh, eh, podporovaný export všude. V Nairobi jsme o tom mluvili, protože tam se říkalo, přestaňte nebo ne, neposkytujte žádná, nepřijmejte žádná opatření, která by umožňovala a nastartovávala export. My máme 6 miliard euro importu do Evropské unie. V v eh, německé televizi byla interview. A jak se eh, tam se hovořilo o tom, jak je to v Africe, ale my zde máme bezpečnostní mechanismy. Eh, pokud se Eh, lídr dané země rozhodne něco dělat, je to jeho svaté právo, protože eh, my jsme na jedné straně Evropská unie a na druhé straně to jsou svrchované státy. A my můžeme pomoci těmto zemím, aby přestali importovat z Evropské unie. Některé země, jako Nigerie, nezavřely dveře dohodám s Evropskou unii. Nez, nevím přesně proč, ale mohu vás ujistit, že jsou příklady eh, toho, eh, že je podpora pro Eh, podniky, které exportují. A myslím, vynasnažím se tom zastavit. Chci, aby se rozvíjel africký zemědělský sektor. Eh, pan Seko v uplynulých letech se snažil udělat, co mohl pro rozvoj afrických farem, eh, kde jejichž vlastníci jsou ze 70 ženy, mladí lidé především. Takže Eh, my chceme, co můžeme eh, udělat, eh, pokud jde o leadership Africké unie ve vztahu k Evropské unie. Každopádně nemůžeme, pokud se setkáte s podporou exportu a dumpingem, dumpingovými cenami, řekněte mi to prosím. A nyní ta nejlepší praxe, akční plány ve Španělsku. Máme za rok 2016 eh, příklad Andaluzie. Eh, tam se eh, byla vykázána chyba 2,7 takže jsme vyjádřili výhradu ohledně výdajům za rok 2016. Máme sankce, které můžeme použít vůči členským státům, můžeme pozastavit platby a my jsme opravdu snížili ty platby v tomto případě. Od loňského roku máme daleko větší pravomoc abychom vyžadovali, aby eh, lidé splnili své akční plány. Takže dva, za rok 2017 byla ta chybovost eh, pod 2% a to je obrovský eh, pokrok a je to příklad toho, jak eh, pracuje náš systém. V Andalusii se za rok 2016 eh, akční plán neplnil, protože tam se ty eh, chyby týkaly především nákladů a teď už je tam všechno v pořádku. Takže finanční eh, riziko za rok 2017 je vlastně pokryto eh, naším opatřením Rumunsko 2016 eh, problémy nebo eh, nedostatky, pokud šlo o blaho zvířat. V roce 2016 byly přerušeny platby v této oblasti blaha zvířat, takže zase díky tomu máme tu chybovost pod 2%. To je realita v našich platbách. A to pokud jde o eh, LPAS a Španělsko. V roce 2015 tam šla spousta peněz. Fingo, to tam moc dobře nefungovalo, ale velmi se zlepšili. Francie taky před pár lety. Tam byly veliké problémy s IT systémy a e, ne, zemědělci nedostali peníze v ruce, kdy se předpokládalo, že je, dostával, je dostanou. A e, takže představte, že e, máme peníze, které mají v daný rok jít zemědělcům a oni je nedostanou, protože stát to špatně zorganizuje. Takže každopádně díky té své pilné práci máme chybovost pod 2% certifikační orgány, to už jsem eh, odpovídal. Pane Stase a Bulharsko, chtěl eh, bych eh, vás ujistit, že podvody a kriminalitu neřeší DG Agri, ale my samozřejmě souhlasíme s vámi. My jsme Eh, požádali o informace, my sami prošetřujeme ty informace a sami se obracíme taky na OLAF, který se potom zabývá trestním eh, stíháním nebo trestním vyšetřováním. My děláme audity, my máme všechny informace, ale e, vyšetřováním se zabývá OLAF. Takže velmi e, rádi položíme tu otázku e, Olafu stejně jako vy a či, záleží na doporučeních Olafu. A pokud jde o Českou republiku, o to, o čem jste se konkrétně zmiňovali v případě České republiky. Komise jedná. Jedná na základě stížnosti, kterou jsme dostali od Transparency International a musíme samozřejmě eh, do eh, sehnat fakta. Eh, dostali jsme ten požadavek v září já vím, že vy to víte, chci, aby všichni věděli, že v tomto stavu se komise zabývá sbíráním údajů k té stížnosti a potom ty informace, které budeme mít, předáme Olafu, pokud půjde o podvodné jednání. Eh, jinak jde o zachovávání největších Eh, standardů za prevenci eh, podvodných situací. Eh, komise se zabývá v tímto tímto, touto stížností o zneužití fondů z EAFRD my jsme požádali o dostatečné detaily, takže na základě informací, které teď máme, eh, komise se zabývá eh, údaji od českých eh, orgánů, které potvrzují, že prostředky byly využity podle pravidel. Samozřejmě je tady ta otázka konfliktu střetu zájmů. Eh, eh, to je věc, ale eh, vzhledem k tomu, že nedošlo ke zneužití prostředků, tak my se zabýváme využitím rozpočtu, nebo řádným využitím rozpočtu. Týká se to taky Rigi Regio. DG Bažit se tím zabýval tak, jak měl. Jinak E, věc e, k té otázce, proč něco měníme, když to všechno dobře funguje. Já si myslím, že to nefunguje dobře. E, možná byste změnil názor, pokud se to nemyslel v úzovkách. Já uznávám, odkud jste a ta naše manažerská struktura nebo struktura řízení funguje dobře. Ale jenom, abych to trochu objasnil. Vy jste legislativec a vy můžete předkládat pozměňovací návrhy k tomu, jak to máme dělat, i pokud jde o přerozdělování. Já si nemyslím, že byste měl být proti přerozdělování plateb. Když říkáte, že nedochází ke skutečnému přerozdělování, jak jsem já říkal, já eh, navrhuji eh, eh, přímé platby a eh, malým zemědělcům. Vy říkáte, že eh, v mých návrzích není, není skutečné přerozdělování tak já vysvětluji, že můžete předložit eh, pozměňovací návrhy eh, v tomto smyslu, ale jinak malí zemědělci, malé farmy, eh, ti všichni jsou v mém okruhu zájmu, na ty se zaměřují. Pokud vy je tam nechcete mít, můžete se tak vyjádřit, protože to vůbec není snadné podívejme se na reformu z roku 2013. Eh, legislativci byli velmi proti definici malých farmářů a mnoho lidí nebylo spokojeno s tím, co bylo. My jsme v rámci omnibusu dosáhli určitého pokroku. Eh, požádali jsme eh, členské státy, aby sami definovali farmáře a Eh, my eh, podle mého názoru musíme platit za lidem, kteří opravdu zemědělsky pracují na půdě. To je náš zájem. Jinak samozřejmě eh, k paní Ajela samozřejmě musíme udělat, co můžeme. Alokace peněz je Eh, na jedné je jenom jedna část toho, na druhé straně tady máme ještě daleko víc věcí. Je zde podmíněnost v pilíři jedna, to je dobrý příklad toho, jak eh, zemědělci eh, dostávají peníze. Není to jenom pro výrobu zboží, ale i pro veřejné blaho zví a dále ještě eh, máme další programy, kterými zvyšujeme eh, ambicioznost eh, našich, našich programů, včetně těch ekologických a zaměřených na ochranu životního prostředí. Takže vás mohu ujistit, že v tom rozptýlení z roku 2013. V roce 2020 můžeme být ještě lepší, pokud jde o e, veřejné eh, zboží. E, a nezapomeňte taky, že se zvýšil počet členských států na 27. Měli jsme pilíř 1, pilář 2, regiony, které budou pracovat eh, eh, na rozvoji venkova, ale eh, komise a my musíme se tím zabývat. Máme ještě dva kolegy a deset minut, protože v deset hodin musíme skončit přesně. Kolega Zdechovský. <clears throat> Vážený pane komisaři, prvně mi, mi dovolte, abych vám poděkoval za vaší práci Eh, nicméně dneska musím být trošku kritický a musím říct, že budu velmi pečlivě zvažovat, jestli budu hlasovat pro udělení absolutoria za rok 2017, eh, protože vaše odpovědi vůbec nejsou konkrétní a vůbec mě neuspokojují v tom, co se vás tady ptali mý předřečníci. Uh, Prvně mi dovolte, že taky doufám, že dostanu těch, ten seznam těch 20 největších příjemců evropských dotací, že to není nic tajného a že bude poslán i dalším členům kontu, kteří se o ty věci eh, zajímají. Dneska mě překvapila vaše, vaše odpověď na to, na co se ptal Bar Stars, opravdu střed zájmů v členských zemích vyšetřuje OLAF? Opravdu komise nedokáže na základě své legislativy rozhodnout jestliže někdo kdo vlastní firmy a je příjemce benefitů z těchto firem tak nemůže dostávat evropské do, dotace. já teda jsem tím trošku šokován a trošku překvapen, ale snad možná byla chyba v překladu, nebo možná moje angličtina je natolik hrozná, že prostě vám dneska přestávám rozumět. Jinak eh, zemědělská politika, máte pravdu. Oblasti chybovosti, eh, výborný. Šli jsme s tím skvěle dolů. Ale zemědělská politika je stále plná nesmyslů. Já tady budu mluvit konkrétně jako myslivec. Jděte se kouknout, pane, pane komisaři, jak vypadá krajina. Jděte se kouknout na stav hospodářství. Jděte se kouknout, jak vypadají lesy. Jděte se kouknout, jak vypadá stav zpěvného ptáctva, jak vypadá hmyz, jak se díky úplně nesmyslným dotacím které se vyplácí na hektary to se změnila, změnila vlastně, změnilo složení půdy a jak tam zabíjíme řadu živočichů. Já si myslím, že to není něco, k čemu bychom si mohli gratulovat a říkat, jak Evropská unie je v zemědělské politice úspěšná. Ale o tom nechci mluvit, chci mluvit o těch chybách pladeb. Víte, minulý týden zemřel můj kamarád. Byl to soukromý zemědělec Představte si, že zažádal o dotaci asi 13 milionů korun na eh, dobudování nějaké infrastruktury. Protože je malý soukromý zemědělec a protože platby i z Evropské unie, i z České republiky chodí kvartálně nebo jednou za půl roku, tak jeho manželka, která s ním e, pracovala po celý život v zemědělství, vlastně pracuje na takzvanou dohodu o provedení práce nebo fakturuje. A představte si, že přišel auditní orgán a řekl, že tuto dohodu neuznává, protože není to dohoda o pracovním poměru. ten člověk dostane jednou za kvartál nebo za půl roku peníze pak samozřejmě ty peníze má ale nebylo to uznáno jako malá střední firma a bylo mu tam vyčítáno že nesplnil tak podmínky zadání tudíž přišel o dotaci. jestli tohle je ta podpora těch malých, eh, malých středních zemědělců a ten případ vám moc rád znovu pošlu už jsem vám ho jednou posílal bohužel bohužel mi vaše, vaše DG neodpovědělo předpokládám že se to zase ztratilo jako můj další dotaz na to jak se koukáte na situaci v lesech ohledně certifikace efc a pevc to bohužel jsem vám taky poslal dotaz tam se taky odpověď nedostalo tak mm, já bych byl strašně rád kdybyste třeba zkusil mi občas na ty otázky odpovídat. dneska domlu, omluvte mě, ale nemůžu být k vašim krokům a k vašim odpovědím pozitivní. A co se týká České republiky, já si myslím, že komise opravdu by měla se více zaměřit na to, co se tam v oblasti dotací děje. Třeba to, že malé střední firmy jsou koupeny firmou Agrofert a stejně pobírají dotace na malou střední firmu. Jestli vám to přijde v pořádku, mně teda ne. A myslím si, že Mm, stejně tak jako já byste měl složit účty eh, našim voličům a myslím si, že se nedokážete přes ně postavit. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu. Ehm, takže e, e, e, ty výdaje hm, a to, co potvrdil účetní dvůr, tak to představuje 56 miliard a takže to je, proto musíme tedy dbát na to, aby skutečně tato politika byla realizována uspokojivým způsobem a aby tato obrovská částka, tento obrovský výdaj skutečně vedl k efektivním výsledkům, tak si to přejeme. Podle zvláštní zprávy číslo 21 účetního dvora, tak Eh, takže podle toho to vypadá, že politika pořád není efektivní v oblasti životního prostředí. Pane komisaři, co můžeme udělat, abychom se pokusili, aby tento aspekt byl efektivnější? Zpráva také říká, že 23% zemědělců, eh, se kterými hovořil účetní dvůr, tak eh, v podstatě mm, mm, pořád pokračují a ne, použijí tady tu prostorovou pomoc. Eh, a takže moje otázka, konkrétní otázka, pane komisaři, jak, mm, takže navazuji, navazuji na devátou otázku, můžete dnes dopoledne nám říci jasně nějaké údaje, které se týkají eh, salda obchod, mm, obcho, obchodní bilance s mm, s komoditami, tedy se zemědělskými výrobky. My jsme mm, vy, vy, vy, vyváželi tento rok za rekordní částku, 136 miliard euro a tady jsme i slyšeli o mm, těch mm, rozvojových zemích. A já bych chtěl vědět tedy, jaké saldo, konkrétní saldo naší obchodní bilance, to znamená, jak je to s vývozem a dovozem, nejenom vůči tedy rozvojovým zemím a z rozvojových zemích, ale vůbec se všemi našimi eh, tedy eh, zeměmi, se kterými máme obchodní dohody a teď vyjednáváme s dalšími s Japonskem, se Singaporem, s Kanadou, s Mexikem a to nabízí další, prostř- další příležitosti tedy pro naše vývozy, pro naše zemědělské podniky, třeba v mléčné výrobky. Například víme, že tam máme problém tedy třeba se sušeným mlékem nebo potom s dalšími třeba masnými výrobky. To je. Pane komisaři, prosím. Well, first of all, can I say... Za prvé bych chtěl říci, že SZP je nesmysl, když jsem tady slyšel, tak já nesouhlasím tedy s tímto názorem. Takže 21 těch, nebo nejvě, 20 největších příjemců, eh, tak, eh, eh, takže já jsem paní Gressle, paní předsedkyni, reagoval, tedy poslal jsem, takže to lze distribuovat. A obecně řečeno chci říci, že pokud je zde nějaký jednotlivec, no já to už to já jsem již rozdál, rozeslal, takže možná tady pan poslanec si to nečetl. My nemáme žádné, my jsme nedostali žádnou písemnou otázku v tom dotazníku eh, na téma České republiky, takže jsme nemohli na to písemně reagovat tedy. Takže možná někdy příště. Takže eh, otázka tedy je potom vždycky toho, jak formulované dotaz, dotazy dostaneme. Konflikty zájmu. No samozřejmě, že to zkoumáme, hm, to se mi řekl panu Stásovi, tím se zabýváme, konflikty zájmy se zabýváme. DG Regio, DG Empl a DG Agri spolupracují a hm, věnují se tomu, aby zjistili, jaká jsou fakta, která třeba eh, vyplývají z té stížnosti Transparency International a snažíme se rozšířit tedy ten rámec a zjišťujeme, zdáli tedy skutečně řádně se realizuje to finanční nařízení, pokud je o konflikty zájmu, včetně rodin. Takže my nejprve teď jsme ve fázi zjišťování faktů a uvidíme, jaký bude výsledek a zabíjení, že e, ta politika zabíjí zvířata. My máme takový protokol v DG Envy a DG Sante, který se týká toho, jak zacházet se zvířaty, třeba vlky v lesích, my zlepšujeme pomoc, protože některé eh, státy mají problém třeba s prasečím morem, takže eh, my musíme poskytovat podporu, veterinární podporu potom, jak ohraničit ty oblasti. A to je problém v řadě členských států a nezlepšuje se to nyní teď, bohužel ne. Takže já nevím eh, jak vy o tom smýšlíte, tedy o ochraně zvířat, ale já vám mohu říci, že tady je třeba vytvořit rovnováhu a my na to máme protokol, který, byl, který má DGNV, který se týká pohody zvířat a případně řešení konkrétních problémů, když nastanou. Já eh, eh, lituji, že eh, ty podrobnosti, které chcete znát, které se týkají, které se týkají jednotlivců, jednotlivých osob, tak eh, ty nemůže, eh, ty informace vám DG Agri nemůže eh, podat. A, mm, takže na, tedy, když, je to otázka humanitární, tedy spíše, když jste hovořil o, tom, mm, o té vdově a o té rodině, takže když mi podáte informace, mm, tak já velice rád se na to podívám, protože to je humanitární případ, evidentně. Uh, pan Salafranka. My mm, sdílíme vaše obavy, to znamená, ta politika mm, e, neplní e, dostatek, dostatečně ty úkoly, které by měla v ekologii a jak by měla tedy, takže máme zde mm, tedy cíle udržitelného rozvoje, výživy populace, e, pařížskou smlouvu, takže každý sektor zde musí plnit svoji, svoje úkoly a určitě v červnovém eh, eh, návrhu to bude reflektováno. Větší tedy výdaje se SZP půjdou právě na tyto oblasti, tedy teď je to 20%, bude to 40% v první pilíři a v pilíři 2 eh, také, kde mm, samozřejmě budeme ambicioznější mm, mm, klima a životní prostředí, tak tady každý sektor do budoucna musí se více snažit. No, plnit své cíle. Pokud je obchod, tak eh, nás obchod velice zajímá, ale podle statistik, které máme k dispozici, tak uvidíte, že 127 mm, mm, miliard eh, euro, eh, tak 20 miliard je přebytku. A mm, takže v každém kdyby každý sektor si vedl tak dobře jako tento, no tak to naše ekonomika v členských státech by vypadala daleko lépe. Z osobní zkušenosti mohu říct si toto. Když my jsme v obtížné situaci, jako třeba eh, eh, v irské vládě, já jsem byl člen vlády 20, 2011 až 2014, tak eh, skutečně ten sektor, který si vedl nejlépe, byl cestovní ruch a zemědělství. Takže tak to bylo. Tyto dva sektory, kam se nemusí dovážet třeba suroviny, tak ty jsou schopny generovat Ehm, příjmy a přebytky. 20 miliard, jak jsem teď řekl, máme. A mm, vy jste zmínil, mm, že mm, máme zde obchodní dohody, třeba ta, eh, kterou teď vyjednala, vyjednala paní Markström s Japonskem, tak to je vynikající dohoda, eh, kdy se budou rušit tarify, ta budou, to bude velice prospěšné, především pro mlékárenský sektor. Já eh, mm, v květnu pojedu na cestu do Japonska a tam budeme mít příležitost mm, využít této nové příležitosti především pro náš mlékárenský průmysl. 65 tisíc tun mm, hovězího z Japonska pro a, takže to eh, i nedávno jsme i završili vyjednávání s Mexikem, takže pokračujeme ve vyjednávání s Mercosurem, to je těžší teď, ale nicméně máme ten cíl, to znamená dohodnout se. A uvidíme. Samozřejmě pan Trump se chová jako protekcionář, ale my jako Evropská unie, my naopak, my se snažíme o nové trhy. Ještě Děkuji vám mnohokrát. Já vám můžu říci, eh, že eh, eh, my neříkáme, že zemědělská politika je nesmyslná. Jinak bychom eh, se k tomu přistupovali úplně jinak, ale chceme, aby se ty systémy eh, zlepšovaly a chceme zajistit, aby ty systémy fungovaly tak, aby eh, se dalo zajistit jejich smysluplné využívání smysluplné. Paní zpravodajka má ještě minutu. Já bych jenom chtěla poděkovat ty odpovědi, které jsme dostali v rámci slyšení, dokazují, že máme před sebou ještě spoustu práce. A v tomto smyslu bych tedy chtěla říci, že kromě toho, že budeme ověřovat eh, konkrétní eh, výkony za rok 2017, pokusíme se extrapolovat eh, fakty pomocí faktů a Eh, čísel, eh, některé kladné věci pro rok 2019, tak aby naše každodenní práce eh, mohla přispět k víceletému rozpočtu i pozitivními fakty a nepřinášet jenom problémy to je na obranu společné zemědělské politiky. Eh, musíme se zaměřit a zaměříme se i na to velmi pozitivní a na základě toho se zaměříme na problémy, které Eh, vyřešíme, protože se zdá, že dosud některé věci jsou trošku nejasné. Komisar se ještě přeje slovo závěrem, prosím. I don't know what the future holds. Eh, paní eh, předsedkyně, já nevím, co nám budoucnost přinese. Chtěl bych poděkovat každopádně za příležitost být zde ve výboru. Děkuji vám i všem členům, děkuji svému týmu za podporu a je eh, dobré spolu být. Občas eh, je ta práce těžká, občas se přeme eh, musíme eh, pochápat i účetní dvůr, který se někde nachází v problematické situaci. Děkuji. Já vám můžu uh, sloubit, že to je poslední uh, setkání. Ještě pojedeme na Slovensko, uh, budeme mít uh, otázky k zemědělské politice, uh, které jsme zatím nechtěli položit dneska, takže uh, každopádně děkuji za, uh, za, za tu naši spolupráci a děkuji vám celkově za obecnou intenzivní spolupráci. No. Jak pro koho? <laughs> ano, jak My tady ještě sedíme. Ty máš ještě něco, Nadějo, nebo už končíš? já. přiletěla pouze na tuto seanci. Jo? Tak si to aspoň užila, ale jako, jako každopádně to tak, co se stane, jako co, víš, jako rozhodně tě tady jako si měla klienty. To je jako jednoznačný. Ano, ano, Oni eh, totiž